jste jeden z nejdéle složících poslanců tohoto parlamentu a musím říct, že mi bude smutno, pokud opustíte tuto sněmovnu, ale je zde důležité poukázat na slovíčko pokud. Paní Scott Kejšel, děkuji paní předsedkyně. V průběhu víkendu paní premiérka eh, se snažila o zajištění dohody o Brexitu a jednala s, s tuctem lidí, s tuctem mužů a řekla jim, že v Londýně probíhají masivní demonstrace, a které poukazují na to, jaká je právě nálada v Londýně. Musíme jednat teď, jinak se přijde o možnost zajistit eh, Brexit, který si představovali konzervativci. Je to ale zároveň i příležitost ukázat, že na prvním místě je demokracie a konzervativci mají strach z vůle lidí. My ale nesmíme zůstat pozadu, nesmíme být stěcha. Snažíme se o to, aby rozhodl parlament. Věříme tomu, že máme nejdemokratičtější systém v Evropě a že naše země bude eh, celá jednoznačně pro setrvání v Evropské unii. Děkuji. Děkuji na minutu a půl paní Andersona. Pokud je to vaše váš poslední projev, dostanete 30 sekund navíc. Děkuji. Republikánům není eh, toto vůbec mila. Ještě předtím, než proběhlo referendum, jsme byli v Londýně v britském parlamentu a říkali jsme, jakou škodu napáchá Brexit. Měli jsme pravdu. A byli jsme pro setrvání v Unii, ne, že bych to tady tak milovala. Ehm, jsou okamžiky, kdy nesouhlasím, ale věděli jsme, jakou hroznou škodu způsobí našemu ostrovu Brexit a měli jsme naprostou pravdu. A co je ještě důležitější, většina lidí v severním Irsku souhlasila s naším stanoviskem. A na počátku jednání jsme nebyli všichni zapojeni, neúčastnili jsme se všichni vypracovávání vyjednávací taktiky. A musím vám říct, vyhodnete se to sami. Vyhodnoťte si, zda jsme měli či neměli pravdu. Jsou někteří, kteří jsou arrogantní, někteří jsou ignoranti, někteří jednají jinak a podkopávají to, o co se opíráme. Brexit je nekonečný postup různých kroků, ale stále je zde jedna zásadní otázka. A jednoduchá odpověď je na snadě pro Severní Irsko a zřejmě i pro Evropskou unii. Je to obrovský zmatek. Velkopáteční dohoda, to je něco, co podpořila celá řada z vás. A předsedo Tusku, vzpomeňte si na Dubnovou radu, vzpomeňte si na ty zásadní otázka. Pokud se odstraní hranice, odstraní se i celý problém. Takže prosím, pamatujte na irskou jednotu, na princip a předpoklad souhlasu. Děkuji. Mr. Pak... Pan Paxas, minuta a půl. Eh, pane Paní předsedkyně, představitelé Evropy více a více se vzdalují od ducha Evropy národů a více a více eh, plédují pro globalizaci, což je taková ideologie eh, eh, politické systémy v Evropě nebyly schopny odolat globalizaci této ideologii, protože podlehly zájmům velkých firm na úkor hranic národů. A tato globalizace má negativní dopad na životní prostředí i e, společnost schudla kvůli tomu a také i to e, oklešťuje právní stát. Občané již se necítí být u sebe doma jejich státy jsou privatizovány politickými elitami a občané jsou marginalizováni. Desítky milionů Evropanů jsou ohroženy chudobou. Miliony dětí rostou, vyrůstají v rodinách, které jsou sociálně slabé. Musíme se postavit těmto politikám a musíme se postavit globalizaci a jednat rychle. Děkuji, pan Bej, minuta. Emmanuel Macron eh, na tiskové konferenci kritizoval eh, najvětu v obchodní politice, ale to nebránilo tomu, že eh, v podstatě podepsal závěry rady a přitom tento text říká úplný opak a také se tam hovoří o tom, že Evropská unie musí ochránit své zájmy proti nekalým praktikám třetích zemí. Dokonce se tam hovoří, cituji, využít nástroje mm, ob- obrany, obchodní obrany, dobře, ale zde se uzavírá nová, nové dohody o volném obchodě a Evropská rada pořád hovoří o tom, že musíme být otevřený obchodní systém a chce uh, uh, zrušit všechny formy protekcionismu, takže to se musí smát američané a číňané, kteří skupovávají naše podniky za, za babku. A také je to tedy trh, který v podstatě nás dal mezi dva mlínské kameny, mezi američany a číňany. A vidíme, jak volně obíhají eh, kapitál zboží a je zde volná konkurence a Evropa není tedy chráněným územím, ale je to v podstatě pole, které zcela bylo uvolněno, eh, dáno v šance američanům a číňanům. Číňanům, kteří si zde mohou hrát svoje ekonomické hrátky. Děkuji. A na minutu pan Hukem. Ně, děkuji. Někteří eh, hovořili o Evropské radě a eh, srovnávali ty výsledky s Měchovskou dohodou. Myslím ale, že opravdovou hloubku a eh, rozlobení si stále ještě neuvědomuje. Evropská unie se nadále eh, snaží jednat proti vůli evropských občanů. Pravdou však je, že Evropané mají dost těch eh, lží a vystavování evropského superstátu. Pokud si myslíte, že britský hlas odejít, opustit, byl jenom protestem, tak potom si, co se nalháváte, Brexit měl být začátkem nové politické éry. A někteří volají po změně, někteří volají po minulosti, ale někteří volají jako tady po euroskepticismu. A ten sen o superstátu ten je již roztříštěn. Děkuji, děkuji a prosím paní Grostat. Děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu rozebírat otázku Brexitu, protože o tom se hovořilo dlouze. Brexit v podstatě nás dal do pozice rukojmí. Od samého začátku nám bylo jasné, protože tady skutečně jde o britskou politickou krizi, tak naši dotčení spoluobčané, dotčené podniky v podstatě jsou unaveny tímto váháním a nadešla chvíle, aby se to rychle vyřešilo. A rada hovořila naštěstí také o růstu, o průmyslu v Unii a především zdůraznila i umělou inteligenci a musíme dohnat náš sklus v oblasti digitální a zachovat místo Evropanů v moderní budoucí ekonomice, neboť Čína eh, teď eh, okupuje významné místo a je tedy nutné, aby Unie také našla svůj místo. Já jsem ráda, že Francie v této hraje roli motoru takového, který to pohání a víme, že zde ale existují eh, pořád ještě názorové rozdíly. Já jsem si vyslechla pana Junckera, který říká, že Evropa by neměla být nabídnuta na eh, táce, ale měla by být otevřena takže zatím ale ty závazky, které přijímáme, jsou nedostatečné, i když parlament předložil ambiciozní cíle do roku 2050. My teď jsme ale na takovém, eh, mm, eh, eh, my padáme směrem dolů, takže je třeba to zastavit a probudit se. Děkuji, paní předsedkyně. Two minutes, Madam Rodriguez. Paní Rodriguez, na dvě minuty, prosím. Uh pane předsedo Evropské komise, Evropské rady, tato Evropská rada na jaře byla poslední Evropskou radou před konáním evropských voleb. A ano, my od Evropské rady čekáme mnohé. Před 20 lety jsme byli schopni nadefinovat eh, obrovský plán eh, pro Evropu a globalizaci. Následovala Lisabonská smlouva. Já si myslím, že teď Přišel čas nadefinovat nový velký plán pro Evropu a celý svět a myslím, že se toho změnilo hodně. Pokud jde o Čínu, je důležité říct, co právě zaznělo. Ano, my usilujeme o strategické partnerství s Čínou, ale musí to být dvoukolejné. Musíme zajistit dodržování našich hodnot. Dále víme, že boj proti změnám klimatu a podpora cílů držitelného rozvoje jsou velkou prioritou pro jakýkoliv další plán. A zvláště pokud jde o evropskou svrchovanost, tak my víme, že my, Evropané, musíme být v čele digitální revoluce. Musíme ji řídit a to je třeba říci čínským partnerům na nadcházejícím summitu zcela jasně. Evropský způsob, ten spočívá v zajištění soukromí bezpečnosti a svobody, což ovšem rovněž znamená, že digitální nástroje nesmějí podkopávat eh, demokracii, musí ji podporovat. A znamená to, že digitální inovace musí být v, ve středu všech nových služeb, produktů, které mají být ve službách občanů. A to lze přetvořit ve větší počet kvalitnějších pracovních příležitostí, lepší systém sociálního zabezpečení, ochrana občanů v průběhu celé této transformace. A já jsem přesvědčena o tom, že pro Evropány je důležitá znalost, kultura, tvořivost, to jsou základní hodnoty. A toto všechno musí být středobodem nového úsilí o umělou Inteligence Já si myslím, že co se týče Brexitu, tak je zde zjevné světlo eh, před námi. Děkuji, prosím, paní Bizoto. Evropa imigrantů a daní, Evropa Macrona, Merklové, eh, to 26. Eh, března, pane Junkere, vy jste, i paní komisařka Vestager, vy jste v podstatě jste chtěli, a, a, a jste tedy uložili velké povinnosti Itálii, ale my nechceme. My chceme, eh, aby naše banky nekrachovaly. My chceme vytvořit novou Evropu, která se uzavře nezákonné migraci a která bude dávat práci našim lidem. Pane a mm, mm, pane Junkere, my nechceme evropské byrokraty, vy jste jenom byrokraty, vy jste jenom skombinovali katastrofy, různé řetězení katastrof, které e, tíží naše občany a my e, ale jsme hrdí a mm, sever e, Liga Severu bude hlavní stranou v Evropě. To se uvidí při volbách, protože my jsme skutečnou stranou svobody a demokracie. Pan Ojazdovský, minuta. Paní předsedkyně, vážení zhromáždění, já se domnívám, že už bychom měli ukončit tu debatu k Brexitu. Je to emocionální záležitost a často se to zneužívá pro vnitřní boj. Nigel Farage Šrovi se dokonce podařilo tady zavést téma kritiky Versajské smlouvy, která pokořuje a ponižuje Británii. Takže to je absurdní a myslím, že bychom se měli vrátit k výstupům zasedání Evropské rady. Já zde chci říci, že si vysoce vážím všech výstupů e, na geopolitické úrovni, zejména, že sankce proti Rusku byly Eh, potvrzeny. To je takový dobrý materiální důkaz evropské solidarity a zejména z pohledu bezpečí východní Evropy, protože pokud bude východní Evropa bezpečná, bude bezpečná Evropa celá. Co se týče řešení konkurenceschopnosti naší hospodářství a v oblasti ekonomiky, tady se musíme postarat o určitou důslednost těch záležitostí, protože v tom dokumentu se hovoří o tom, že nám záleží na prohlubování společného trhu a že chceme podpořit vývoj v oblasti podnikatelské. Ale prakticky na každém zasedání Evropské rady se zvyšují bariéry pro podnikatele a byrokracie. Dnes například budeme hlasovat o všem, co se týče evropské dopravy. Takže buďme důslední. Zbavme se všech překážek, které svazují ruce evropským podnikatelům. Pan González Pons na minutu můj kolega Delenge tady eh, fotografuje a eh, v podstatě mm, my vidíme, že všichni, kteří byli pro Brexit, tak tady ale mají volná křesla, takže jsou, eh, nejsou tady. My jsme tady a je to přes, je, je třeba, abychom se chovali jako dospělí. Jsou to miliony lidí, kteří pochodují, takže teď je chvíle, kdy rozhodnout buď uvnitř nebo mimo. Jiné rozhodnutí není. A pokud neexistuje možnost, že aby Británie zůstala a po, takže my přece nemůžeme ve Spojeném království konat volby, evropské volby. A pokud chtějí to prodloužit jenom proto, abychom mm, mm, protahovali vyjednávání, no tak eh, to eh, nelze, protože eh, my nemůžeme tady mít britské poslance a jenom proto, abychom vyjednávali o smlouvě, takže to je jako kdyby přece naši francouzští, španělští a další poslanci byli v britském parlamentu. Tady přece jde o ne o současnou dobu, ale o budoucnost. Thank you. One minute, Mr. Děkuji a na minutu pan Sinadinos. To rozhodnutí o takzvaných e, svobodných a férových volbách, e, to není posilování demokracie. Tady jde o netransparentnost a e, tvoří se netransparentní instituci a EU nedoplácí na vlastní chyby, které sama spáchala. Jde o to, že nelze vybudovat zodpovědnou eh, vládu. Zde se na jedné straně odsuzují fake news, ale na druhé straně se Evropská unie vědomně eh, následuje Mm, určité linie, ideologické linie. Mají tady například eh, lidé tureckého původu, kteří se zde volně pohybují. A pak máme Albánce, takzvané čáme Albánce, kteří si zde chodí. A nebo zde máme lidi, kteří nás zradili v oblasti nové ime, nového názvu Makedonie. Evropa spolupáchá eh, zločiny na eh, životních zájmech Řecka. Mm, proto si hledejme vyníky ve vlastních řadách. Pan Brok na minutu. Paní předsedkyně, pane předseda Evropské rady, pane předsedo komise, dámy a pánové. Nikdo nechce trestat britský národ, nikdo je nechce ponižovat. My bychom si přáli, aby eh, mezi námi zůstali. Vždy nám byli dobrými partnery, ale zde, když já slyším ty argumenty, tak to znamená, že už jim došla řeč, že už se nemají čeho chytit a proto neustále tepají takzvané trestání. Proto já doufám, že se dopracujeme férové dohody na základě um, jejich rozhodnutí, ale zároveň se domnívám, že je rozhodující, aby se britská dolní sněmovna dopracovala vlastního rozhodnutí. Nejdříve si Britové musí rozhodnout, jak na to chtějí jít ve vlastních řadách. To je jediná cesta k britské budoucnosti a to je nezbytně nutné, aby se v Británii rozhodlo, jak nakládat s tím, co jim umožňuje Evropská rada a zda tedy chtějí si požádat o prodloužení. I to je možné, ale poté pokud není parlament schopen rozhodnout, tak musí umožnit svému národu, aby rozhodl, ať už eh, referendem nebo novými volbami. Paní Sipl na minutu. Děkuji. 19. března v Itálii byla zabavena loď Mare Junior a hrozí, vyhrožuje se personálu až 20-letým odnětím svobody za napomáhání Eh, převáděčům A zde o tom nepadlo jediné slovo. A přitom to jsou lidé, kteří čelí nebezpečí. A dokonce i ti, kteří žijí v takzvaných oficiálních táborech v Libii, jsou vystavení um, znásilňování a mučení. My se hlásíme Mm, humanitárním a křesťanským hodnotám a zároveň je pošlapáváme a e, neuplatňujeme. Přihlížíme tomu, že lidé umírají a trestáme koho? Ty zachránce. E, ukončete, pane Tusku, blokádu na radě. E, dohodněte se na modernizaci Dublinské smlouvy, jak zde byla většinově odhlasována, protože nezachraňování lidí, to by nemělo být trestáno. Trestáno by mělo být, když někoho Komu odepřete pomoc. Děkuji, paní Hübner, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, 122 eh, dnů už máme smlouvu o vystoupení Británie na stole a i nyní čelíme řadě klíčových hlasování v britské dolní sněmovně. Eh, výsledek hlasování ukáže, eh, kam se ta země bude ubírat dál. Výsledky nejistoty, ať už hospodářské nebo politické, už dotlačily um, Evropu uh, na mes možného a není to námi. My jsme se snažili vycházet Británii stříc a Štrasburská dohoda, kterou Evropská rada ve čtvrtek minulý týden schválila, zajišťuje právní eh, jistotu nikoli pouze smlouvě o vystoupení, ale celému právnímu procesu. Takže já si dovolím zde poznamenat, pokud se vážně debatuje o delším prodloužení a pokud v Británii vznikne nastranická dohoda, eh, apelujeme na vás, na britské politické strany, respektuje občan jejich práva, a zbavte je životu v nejistotě. Děkuji, pan Leinen, na minutu. Evropský summit se správně zabýval nikoli pouze Brexitem, ale rovněž Ehm, i jinými tématy, ale zde vidíme v praxi, kolik času nám Brexit odebírá. A my přece se musíme zabývat i vztahy k Čínou a klimatickými změnami. A to vzájemně spolu souvisí. Ehm, Čína je sice signatářem pařížské dohody, ale zároveň je nám i konkurentem. Má strategii pro vývoj nových technologií. Oni jsou lídrem například v elektromobilech, v těch bateriích. A já se táž, soutěži. Máme my technologie, které budou ladit s novou klimatickou politikou. Máme například technologie pro výrobu vlastních autobaterií, pro ukládání energie, eh, pro eh, například novou výrobu ocely a cementu a tak dále. Nemáme a musíme se tím zabývat. A Čína, jak už zde zaznělo, je partnerem, ale zároveň je systémovým konkurentem a těch 10 bodů je referenčními body. Musíme se chránit, ale samozřejmě bez protekcionismu. Děkuji. Thank you. Mr. Kelly, one minute. Děkuji na minutu, pan Kelly. Já bych shrnul Brexit následovně. Hmm, Brexit, s tou šílíme všechno na stole, co je špatné. A v podstatě to já doufám, že se eh, eh, sejdou lidé, kteří budou mít jasnou mysl. Doufám, že se sejdou ve dolní sněmovně a že tedy, hm, že tedy budou naslouchat milionu lidí, kteří byli v ulicích minulý víkend a těm milionům, kteří podepsali petici a mm, doufáme, že dolní sněmovna přijme pádné rozhodnutí vyhnout se e, za každou cenu e, nějakému e, kolapsu a vyhnout se scénáře bez dohody, ať jde o prodloužení a podobně, ale pokud takto nerozhodnou, tak potom to všechno bude chaotické a mm, všichni budou mít jenom starosti. A Goldsmith Mm, to dobře popsal. Takže v podstatě eh, bude to tak, že eh, platí pořád, že brexitíři nemají eh, řešení, nemají klíč k tomu, takže určitě. Děkuji, Šone. Pan Dans, minuta. Thank you very much. I can't follow that sonnet. Děkuji, já se obávám, že nejsem schopen sledovat směřování Evropské rady, ale teď si říkám ani Jeden z předních politických stran Spojeného království nevystupuje. Někteří dokonce opustili sněmovnu, kromě pana Faráže. A to jsou ti, kteří neustále říkali, že Brexit znamená jednu věc a potom se ukázalo, že Brexit znamenal něco jiného. Je to něco jako ty pochody. Na jednu stranu se někdo zřejmě odebere z takového pochodu do soukromého letadla odletí do Štrasburku. Vy, pane Faráži, prostě nikdy nepřijmete odpovědnost. Vy jste zodpovědný za ten zmatek a chaos, za to národní ostudu. Nikdo jiný jste to vy. A měli byste tedy teď přejmout odpovědnost za tu matoucí kampaň, lživou kampaň, která přivedla naši zemi na kolena. A pane Tusku, děkuji vám za solidaritu. My jsme ji vyslyšeli. My zatím nikam neodcházíme a je zde celá řada lidí, kteří jsou pro Evropskou unii. Jsme moc rádi, že jsme s vámi, jsme na to pišní. Paní předsedkyně, pan Batten říkal, že někteří jsou eh, podvodníci a zráci. A to není jazyk, který by se měl používat v této sněmovně. Tak si myslím, že by se měl pan kolega omluvit. Děkuji. Máte pravdu, pan Aranžel. Prosím, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo. První věc, na kterou chci upozornit, se týká eh, britského parlamentu. A už to zde zaznělo ne Evropská unie jedná v dobré víře. My máme dobrou víru, chceme jednat s evropskými, s britskými vyjednavači, chceme jednat. Ale chci říct, říct si jednu věc a jednu věc uvést na pravou míru. On ten boj za Brexit není jenom bojem za vyjednání nějakých práv, není to jenom o tom, která práva by byla uh, přiznána Britům žijícím v Evropě či Evropanům žijícím v Británii. O tom to není, jde spíše o pomoc lidem přímo v terénu, podnikům na místě. Navyšuje se hrozná nejistota. Nejistotou trpí podnikatela. já jsem s nimi hovořil jsou to Portugalci žijící ve Spojeném království, jsou to Britové žijící v Portugalsku. Není to jenom o dohodách a smlouvách, ale jsou to statisíce nebo dokonce miliony lidí, kteří trpí nejistotou, nestabilitou. A to jim hrozně blokuje život. Děkuji. Pan Silva Pereira, prosím, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Rada eh, učinila správné rozhodnutí, pokud jde o odložení Brexitu. Ono krátké prodloužení bude akceptovatelné do 21. Eh, května. Pokud však eh, tento týden nebude dosaženo dohody, tak má Spojené království jenom do 12. dubna, aby se vyjádřilo, co chce. A to má svůj dobrý důvod. Evropská unie totiž nemůže přistoupit na to, že Brexit a chaos vytvoří boj za legitimitu a proto si myslím, že je dobré, abychom řekli, že nové složení parlamentu bude platit pouze tehdy, pokud bude uzavřeno, jak naložit s Brexitem. Jak uchopit situace, že nebude dohoda, že bude dohoda a pan Tusk se k tomu vyjadřoval. Možná bude potřeba prodloužit celé toto období, aby Britové mohli stanovit svoji novou strategii, případně se trvat v Evropě. Děkuji. Děkuji. Eh, a v neposlední řadě, pan Ashworth, dostanete opět eh, delší časový limit, protože doufám tedy, že nevystupujete naposledy. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo Tusku. Jménem milionu lidí na ulicích Londýna, jménem těch 6 milionů, kteří podepsali petici a jménem 63% britské populace, která nehlasovala pro Brexit. Chci vám říci, děkuji vám. Děkuji i této sněmovně, děkuji za podporu, chci vás ujistit o tom, že Nigel Farage nehovoří jménem těch 63% britské populace. A rovněž chci doplnit ještě jednu připomínku. Je to více než 25 let, co žádný britský premiér nikdy nevysvětloval Britům, co Evropa učinila, co, jaké výhody přinesla a co uh, jim přinesla. Nikdy ty, ta rozhodnutí na radě nebyla tímto způsobem eh, prosazována a proto po 20 let britský tisk vedl populistickou kampaň na základě lží, nepravd a dopady toho ty pocitujeme v tuto chvíli. Británie je teď smutný národ, rozdělený jako nikdy v minulosti a britský parlament zažívá ohromnou krizi. Takže nechme to tak, aby Brexit byl jakýsi příběh, který uh, upozorní všechny na to, jak je třeba být obezřetný, jakou prosperitu Evropa zažívá. Není možné to brát jako samozřejmost. Musíme se za to každodenně prát, každodenně si toho vážit.

je nanejvýš důležité aby evropské státy měly k tomu společný přístup protože nerozumím dohodě eh, eh, pana eh, prezidenta macrona o hedvábné stezce bez těchto podmínek. děkuji. pan Lagula, já jsem chtěla totiž dát prostor všem Děkuji paní předsedkyně, pane předsedo Tusku. Zde eh, často jsme tady byli kritičtí na radu, ale tentokrát ne, takže vy jste dobře řekli, rozhodli o 12. dubnu. Žádné nejisté termíny, prostě tak, aby měli nějaký plán Britové. To přece není na Evropské unii, je to na nich. Oni nevědí, jak vystoupit. My, jsme, my samozřejmě sympatizujeme s miliony Britů, kteří pochodují po ulicích v Británii, ale nemůžeme že Nikdy jsme nesouhlasili s nezodpovědnými demoga, demagogy, kteří tak poškodili, manipulovali eh, a je třeba jasně říci, že nyní, tady je teď ta chvíle, již žádná prodlužování a špatná zpráva je, že v podstatě vůbec tady jsme nemohli hovořit o ničem jiném než o tomto tématu. A dobrá věc je, že mm, teď my vyšleme, můžeme vyslat jasný signál dolní sněmovně, ať rozhodne, ať řekne jasně, buď budou revokovat rozhodnutí, anebo odejdou. A mm, potom, protože tady jde přece i o to, zda se budou konat e, volby, evropské volby ve Spojeném království. Děkuji, paní Tomašič. Brexit se pokázal podpuno kaotičným procesem. Děkuji, paní předsedkyně. Zdá se, že Brexit je velmi chaotickým procesem. Před třemi lety Britové rozhodli o svém odchodu, ale stále ještě nejasné, kdy ten odchod proběhne a jak, což je ostudné nejenom pro britský parlament, který není schopen naplnit přání svých vlastních občanů, ale je to ostudné i pro Evropskou unii. I před Brexitem a před eh, tímto vším byla často ignorována přání Evropanů a je to pro nás veliká lekce. Brexit má údajně vyslat signál ostatním, aby se ani nezamýšleli nad možnosti odchodu, protože každý si řekne, pokud se tohle děje v Británii, tak co ty malé země, které nejsou ostrovem na kraji Evropské unie nebo dokonce sdílí stejnou měnu. Je to pro ně výstraha a je potřeba si uvědomit, že někteří za tohle budou vyněni. Děkuji. Děkuji, eh, mevrouw de voorzitter Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že proběhla velice dobrá debata. Pane farage už jsem vám chtěla několikrát říct, nelžete. Nelžete, ještě dnes jste lhal. A také jsem chtěla říci něco panu ashworthovi. Já myslím, že jste vyslal správný signál, že jste to řekl správně. Musíme bojovat za Evropu, musíme obnovit Evropu. To je ta lekce, kterou si musíme z tohohle všeho odnést. My zde v Evropském parlamentu o to usiluji, o to stojím. Všichni se musíme snažit eh, před evropskými volbami a ukázat, co pro nás Evropa udělala. Děkuji. Paní Verkunen, prosím, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Brexit je hrozná tragédie a ukazuje nám, k čemu může vést populismus. Je to tragédie Spojeného království, která ovlivňuje vše, co se děje v Evropské unii. Já doufám, že se podaří najít nějaké řešení. To velice obtížná situace. A Brexit nám ukázal, o čem přesně je Evropská unie, že řada lidí vše nějak akceptuje jako samozřejmost, že můžeme cestovat, že každý může vyvážet, společnosti mohou vyvážet, co chtějí, ale to vše se opírá na, o naše dohody, o naši společnou legislativu. Mělo by být evropským občanům teda, tedy zřejmé, O čem je projekt Evropské unie? A já se domnívám, že bychom měli podpořit proces, kdy Spojené království nalezne trvalé dobré řešení. A já si myslím, že nejrealističtější řešení je nové referendum. Děkuji. Děkuji. Grazie, prezidente. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu hovořit o Brexitu, ale o klimatu. Zde mm, miliony mladých lidí protestuje po celém světě za jejich budoucnost a to jsme vzali do, mm, Eh, na, do úvahy zde, reflektovali tady na plénu, ale ne rada. Je třeba proto zintenzivnit naše úsilí, abychom čelili změnám klimatu a zde summit ale nebyl schopen eh, definovat jasnou linii, jak podporovat dekarbonizaci do roku 2050. Je to cíl, který vůbec se tam nezmiňuje a v podstatě vy jste se podřídili konkurenci, konkurenceschopnosti členských států a v podstatě zakrýváte realitu. To znamená, každá země přece může si zvolit vlastní energetický mix a v některých případech tedy zachovat i uhlí, fosilní paliva, která nejvíce znečišťují v ekonomice. Podle některých vědeckých hypotéz, tak v podstatě již, eh, eh, již nám eh, jaksi hoří za, za patami, protože člověk může zmizet ze světa paní předsedající. Děkuji, Já se domnívám, že nikdo v tomto sále nevěřil, že by Britové rozhodli se odejít z EU. My jsme tomu nevěřili, jak budou schopni podlehnout populismu a podlehnout tomu jedu, který zde v tomto sále vychází z úst pana Faráře. Dnes čelíme opravdovému chaosu a Británie i britské hospodářství ze dne na den draze platí za toto rozhodnutí. A já doufám, že ta lekce lekce Brexitu bude dobrým ponaučením pro všechny v Evropě, kteří sní o odchodu z EU a kteří sami by tímto jedem plným nenávisti rádi na EU útočili zde. Já doufám, že v dalším kole voleb to dopadne tak, že tady nebudeme mít ty zrádce, kteří sice milují své denní náhrady a svůj unijní plat, ale e, jsou zde, aby nás zničili. Děkuji, pan Pirinský. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Na začátku tohoto zasedání pan předseda Tusk zdůraznil takový citát ze závěru rady, totiž silná hospodářská základna je klíčového významu pro evropskou prosperitu a konkurenceschopnost. A zdůraznil, pane předsedo, že komise je vyzvána k tomu, aby do konce roku 2019 přišla s dlouhodobou představou dalšího vývoje evropského průmyslu s konkrétními opatřeními, jak je provést. Pane předsedo, já na vás apeluji. A i vaším prostřednictvím na předsedu Tuska, kde vidím, že odešel, ale už se nám vrátil, i na místo předsedu Katajnena. Jak co to vlastně znamená? Do konce roku 2019 by měla komise přijít s dlouhodobou vizí. To nemůže být pouze nějaká technokracie. To musí být skutečné mm, skutečná vize, skutečné řešení, jak na to v nejbližší dekádě a pokud to má být vyvážená budoucnost, tak je třeba vzít v potaz tu obrovskou výzvu pro průmysl a jak se poprat s růstem. Vy jste hovořil o mobilitě v samém úvodu, pane předsedo. Tady máme příklad. Služby z východní Evropy jsou vytlačovány z trhu prostřednictvím legitimních sociálních obav a obav z práv pracovníků. Tady se na vás obracím. Ujměte se toho osobně a zvažte, jakým způsobem to předáte vašim následníkům v nové komisi a jak se to eh, pak eh, překlopí do našeho dalšího parlamentu, pan Sarbaty. Eh, Pane předsedo, já jsem si to tady poslechl, tu rozpravu, a vidím, že tady máme farizejce a ještě takové vrchní farizejce Mm, v této sněmovně. Ono se tady poukazuje prstem na Brity, ale ono je to právě tato sněmovna, která je tam dohnala naše Brity. Tady například Řecko porušilo každý jediný předpis, každé jediné pravidlo. A to, že se o tom mělo hovořit, to, že se to mohlo eh, Cameronovi všechno vysvětlit, tak aby se to vyřešilo čestně, tak by ten Brexit nenopadl takto. Ono je to volný pohyb osob, který dohnal Brity hlasovat pro Brexit. Tady si to uvědomte, jaké tady máme pokrytce. Ano, i vy, pane Bulmane, vy mezi ně patříte s tím vaším obvinováním. A pan Verhofstadt, to se nedá vydržet. Jak si tady sedáte na vysoký trůn a všem něco vykládáte. Tady je problém Britů, že oni se musí rozhodnout mezi členstvím režim eh, druhé eh, kategorie a mezi eh, něčím, co není únosné z pohledu Irska, Irského ostrovu. A oni nakonec se tady z toho nevymotají. Oni hm, nebudou moci rozhodovat, budou muset platit, pokud se rozhodnou být v hospodářském prostoru, ale zároveň nebudou moci ovlivňovat smlouvy ani rozhodování. A proto záleží na tom, a musíme je v tom podpořit, aby došlo k referendum. A potom tato sněmovna i rada by měla říci, přistupujeme na všechny vaše podmínky. Budeme o tom hovořit. Všechny jste, do, všem jste připustili dovolit dvě minuty. Tak já ještě jednu větu k tomu musím dodat. Musíme Britům říci, že jsou vítáni že mají právo eh, u těch vztahů, kde se jich to týká, si to uřídit tak, jak eh, jsou spokojeni s tím. A pak eh, se nám vrátí pan Pipideo. Grazie, Presidente ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το θέμα του Brexit. Jsme v situaci, kde otázka Brexitu byla Evropskou unii kormidlována tak, že z toho vidíme, jak se Evropská unie dokáže chovat a ono to vlastně platí pro všechny záležitosti. Než abychom se hluboce zamysleli, skorigovali chyby, umožnili snadný Brexit a co se děje místo toho. My spíše poukazujeme prstem a neustále někoho obvinujeme a stejným způsobem se snažíme sankcionovat a neustále obvinovat Polsko a Maďarsko. Fides, pana Orbána, tak se k němu přistupuje. Takto se snažíme všechny trestat a týká se to i Řecka a řeckého národa. Tím, jak na ně uvalujeme různá memoranda a snažíme se údajně snižovat řecký dluh. Ale pouze prostřednictvím neustálých trestů, poukazování prstem a obvinování. Takto se chová EU e, po dvou letech v tomto Evropském parlamentu tady jsme svědky, že bohyně eh, pomsty Nemezis se brzy objeví, paní Spira. Děkuji. Jak víte, a to vám určitě už řekla i vaše máma, staří řekové vždy už viděli mm, ten, to světilko na konci tunelu. Podívejme se na Brexit touto optikou. Tady vidíme, jak lži klamání pana Faráže a populismus dovedl Brity k takovémuto výsledku a ne jinému. Co nám to ukazuje? Ukazuje nám to, že lidé podléhají populismu. A to takto. Ale nyní jim musíme umožnit, aby se rozhodli po té, co už vědí víc, jak opravdu chtějí. Nepřejeme si, abychom i my se nechali zmást a byli v tom chaosu rovněž. My, co by Evropský parlament, musíme být schopni Spojenému království nabídnout možnost jasně pokročit ku předu a to s plným vědomí. Podporujeme tedy druhé referendum. Paní Grapiny. Honorable Jurek. Pan Jurek. Pan předsedající Weber. Pan předseda Weber zde prohlásil, že pokud tedy článek 7 nepřináší ty dopady, které by si přáli ty dominantní politické síly a dominantní státy v EU, že bychom měli najít způsob, jak jej obejít. Měli bychom najít způsob, aby vše dopadlo nikoli tak, jak se s ním počítá ve smlouvách, ale tak, jak si to pravděpodobně přeje ten budoucí předseda Evropské komise. A co, kdybychom přece jen ctili postoj vlády, e, postoj státu, který je reprezentován v radě? Pokud není většina, která by chtěla e, i nadále útočit na Polsko a na Maďarsko, možná stojí za to vzít na vědomí, že evropské smlouvy nechtějí, aby se mohlo tak snadno rozhodovat o tak tvrdých postizích. Pokud pan předseda Weber mm, nechce ctít e, právní stát, Eh, pluralismus, ani eh, zcela elementární právo opozice, právo menšiny i těch, kteří možná nemají někde většinu, tak možná by si přece jen mohl uvědomit, že by měl ctít evropskou jednotu a neprohlubovat eh, ty podíly, ty, ty rozdíly, kterých už je i tak příliš. Nyní má slovo vyjednavač pan Michel Barnier. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, poslankyně. Téma rozpravy je významné. My jsme si vyslechli s panem předsedou Junkerem a panem místopředsedou Katajnenem, jsme si to vyslechli velice pečlivě, pozorně a dovolte, abych, pane předsedo, vám poděkoval a na, e, na mm, výzvu pana Donalda Tuska, jemuž děkuji E, který e, mě vyzval tedy, abych se vyjádřil k tomuto tématu, o kterém se debatovalo na summitu. A skutečně je to mimořádné vyjednávání spojené s e, Brexitem a ukazuje skutečně na závažnost a odpovědnost každého z představitelů, kteří o tom jednají u stolu. Je to objektivní odpovědnost. A nyní je to vlastně již dva roky, eh, co jsem v této funkci, do které jsem byl jmenován panem eh, Junckerem, panem Tuskem a potvrzen parlamentem. Byl jsem tedy vybrán vyjednavač, za vědnavače již dva roky. Již dva roky a dnes to tady mohu říci. Stejně jako vy, a to byl, skutečně zde parlament byl velice bdělý na to, na otázku práv občanů. To musí být naše priorita. To jsme tady i slyšeli od Martfera Webera, Giferoštata, pana Gualtieriho, pana Bulmana a dalším. A tato priorita, tedy ochrana práv občanů, tady jde o 4,5 milionu občanů, 3,5 milionu Evropanů, kteří žijí, pracují v Velké Británii a pane Faráži participují na ekonomice vaší země a milion a půl Britů, kteří žijí, pracují v našich zemích, eh, takže zabezpečit jejich práva, jak řekl pan předseda Tusk, to v každém případě, v každém případě, pokud dojde k dohodě, eh, kterou očekáváme, nebo nedojde k dohodě, tak pane Froštate, v každém případě toto zůstane naší prioritou a nalezneme cestu, jak garantovat práva těchto spoluobčanů. Již dva roky Již dva roky pracujeme, respektive já pracuji mm, se stejnou úctou a respektem vůči Spojenému království. Dámy a pánové, já mám velký obdiv vůči vaší zemi. Já to tady říkám kvůli historii, kultuře a i kvůli mužům a ženám, eh, kteří utvářeli dějiny. A nezapomínejme na solidaritu, kterou jste mm, vždycky projevili ve 20. století v těžkých okamžicích. Takže pracujeme v zájemné úctě. A pane Faráži, i samozřejmě zde já respektuji stejně tak i suverénní rozhodnutí většiny britských občanů. A respektujeme toto rozhodnutí, i když litujeme, že k tomu došlo. A pečlivě, rigorózně, s plným vědomím věci, metodicky již na tom pracujeme. Pane Faráži, nikdo v Bruselu vám nechce ukrást Brexit a chce nějakým způsobem tedy obejít hlasování Britů. To není na nás, na Bruselu. My jsme nerozhodli, že odejdete z EU. Vy jste se tak rozhodli, takže se musíte k tomu postavit odpovědně a čelit důsledkům takovéhoto rozhodnutí. Nikdo jiný. Již dva roky pracujeme tedy i s touto úctou a panu Ledgutkovi, který již tady není, aby si to vyslechl, tak by řekl, že v žádném okamžiku, ani, je, ani jednu sekundu e, e, v našem postoji nebyla nějaká stopa nějaké revanše, nějaké odplaty, ponižování. Naopak, již dva roky, a tady to říkám paní předsedkyně McGuinness, která chvíli před Eh, předsedala panu Nikolsonovi, panu Kelimu. Já vždycky eh, samozřejmě jsem sledoval, co řekl pan Nicholson a říkám to paní Doc, paní Ederson. Již dva roky se snažíme nalézt konkrétní operativní řešení, vyřešit největší problém spojený s Brexitem, což je samozřejmě Irsko. Je zde riziko pro mír a stabilitu tohoto ostrova. Přece již 20 let jsme na tom pracovali, již od eh, eh, velkopáteční dohody z Belfastu. Pane Nikolsne, jenom pár slov, eh, kdyby nedošlo k dohodě. V každém případě tato, tato velkopáteční dohoda bude platit a mm, Eh, takže eh, zůstanete tedy spolu garantem této dohody a to budeme ji respektovat eh, do písmene, takže komise bude pomáhat Irsku finančně, technicky, abyste mohli vyřešit s tím spojené problémy, takže budeme respektovat tuto dohodu, abychom se vyhnuli tvrdé hranici a v každém případě Tady jde o dodržení principu vnitřního trhu, našeho vnitřního trhu, ale i vnitřního, vnitřního trhu britského. A v tomto zájmu je třeba provádět kontroly. Asi někde tam se budou muset provádět kontroly. Již dva roky mm, vyjednáváme a to vyjednávání je negativní v podstatě Brexit nemá žádnou přidanou hodnotu. Nikdo, ani pan Faráš, který před chvílí tady byl vedle mě, tak nemůže ukázat, jakou přidanou hodnotu má Brexit. Nikdo. Je to prostě negativní vyjednávání. Obě strany na tom budou hůře. Tudíž musíme inteligentně nalézt dohodu, abychom omezili důsledky tohoto vyjednávání. A nakonec závěrem Eh, paní Rodriguez řekla významnou věc před chvílí. Je tolik věcí před námi, kromě Brexitu, nebo s Brexitem, i pan Tusk a pan Katajnen tom bude hovořit za chvíli, takže tady je spousta dalších věcí, pozitivní agendu máme také. A samozřejmě, kromě toho rozvodu, který chceme zorganizovat, tak eh, v té pozitivní agendě důležité místo má vybudovat silné, udržitelné vztahy s touto velkou zemí, která v každém případě zůstane naším spojencem, přítelem a partnerskou zemí. Rozhodnutí přijaté Evropskou radu, závěrem bych řekl, bylo přijetí závažné eh, kvůli této dost nepředvídatelné situaci kvůli chování dolní sněmovny a to ukázalo vůli Evropanů, aby Evropané nyní mohli zcela suverénně rozhodnout a zhostit se své odpovědnosti. Je to na nich, aby se rozhodli tak či onak. A to, co rozhodla Evropská rada, to znamená tady ty termíny duben a květen, tak právě to je ta možnost, kterou jsme otevřeli Spojenému království, aby mohlo zodpovědně rozhodnout a je to teď na té zemi, aby tak učinila a zvolila si svoji budoucnost a aby konečně také i na sebe vzala důsledky takového rozhodnutí. Dámy a pánové, toto vyjednávání, to není vyjednávání obchodu, to není nějaké handlování, jako na trhu Nikdy jsme v takovémto duchu nepracovali. To je proces, jak zajistit to, aby Spojené království, které si tak přeje, tak aby mohlo odejít z Evropské unie, ze společného trhu, z celní unie, se všemi důsledky. Když, jak řekl pan předseda Tusk, může se rozhodnout, že zůstane. Všechno je do dubna možné. A tato rozhodnutí má své důsledky. A je třeba, aby se k tomu suverénně a zodpovědně Spojené království postavilo. Tato možnost eh, je jim otevřená díky rozhodnutí Evropské rady. Thank you very much, Mr. Barnier. The next... Děkuji, pan Barnier. A dále vystoupí pan Katajnen. Místo předseda Evropské komise. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, ačkoliv se tato debata soustředí hlavně na Brexit, tak já se k tomuto tématu vyjadřovat nebudu, protože hlavní vyjednavač pan Barnier již vysvětlil tak elegantně vše, co bylo potřeba. Dovolte mi však vyjádřit se k několika dalším bodům, které eh, zazněly na Evropské radě. Jde o průmyslovou politiku a vztahy mezi EU a Čínou. K, k průmyslové politice již zaznělo, že zde máme pracovní skupinu, expertní skupinu, která se zabývá budoucností průmyslové politiky Evropy. Cílovým datem je 2030. Tato pracovní skupina, které spolu předsedám, s komisařkou Biankovskou již působí přes rok. Konkrétní návrhy bychom měli mít hotové do léta. Připravujeme nový materiál pro novou komisi, pro nový parlament a snažíme se v tomto dokumentu pracovat na tom, jak nejlépe zmodernizovat evropský průmysl. Další důležité téma bylo vztahy mezi EU a Čínou. Evropská rada věnovala pozornost našem návrhům, podpořila naše návrhy v tomto smyslu, protože Evropská unie a Čína jsou strategičtí partneři. Strategičtí partneři většinou spolupracují, nejenže spolu hovoří, ale i reálně spolupracují a to je v tuto chvíli celkem problematické. Sdílíme celou řadu stanovisek s čínským